Does work? It works. Good. Good evening. Good evening. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych zahájil ne úplně přesně v 19 hodin, protože někteří kolegové se ještě blíží eh, k našemu zasedacímu sálu autobusem, vlakem, letecky, pěšky. Madame Toyer by chtěla něco? Ne, všechno je v pořádku. Dobře, takže, jak jsem řekl, je už možná malinko po sedmé a o to víc je čas začít. Pokud nemá nikdo žádné připomínky, tak eh, pořad eh, našeho mimořádného zasedání může být schválen bez změny. A teď má sdělení, protože Tady žádné připomínky nejsou. Na závěr bude ještě bod různé. Mé sdělení je velmi důležité. Dva hlavní příslušné výbory, rozpočtový a hospodářský, se rozhodli, že eh, předsunou hlasování o EFSI 2 na 24. dubna vzhledem k politickému významu eh, této problematiky. A pro nás jako výbor ITRE z toho vyplývalo, že jsme se museli přizpůsobit s naším eh, časovým harmonogramem eh, ohledně našeho stanoviska a proto jsme také museli svolat toto mimořádné zasedání našeho výboru zde ve Štrasburku, abychom hlasovali o FC2. Máme dvě zprávy, ta první je legislativní a druhou je zpráva z vlastní iniciativy iniciativy. Oba tyto dokumenty jsou nesmírně důležité a my bychom chtěli naše stanovisko sdělit oběma výborům, rozpočtovému i hospodářskému, protože sdílejí tuto odpovědnost podle pravidla 55. Takže, vážené kolegyně a kolegové, jsme tedy s nimi spojeni v této věci podle pravidla e, číslo 54, takže to pro nás znamená velkou odpovědnost vzhledem k některým důležitým otázkám. Takže teď e, schválení zápisu z minulého jednání 28. a 29. listopadu 2016, 12. ledna 2017. Pokud nemá nikdo žádnou připomínku, tak eh, tedy eh, bereme to, že z texty Souhlasíte, výborně, zápisy jsou schválené. A teď už můžeme začít s hlasováním. Máme tedy dva návrhy a zpočátku bych eh, rád vyzkoušel hlasovací zařízení. Uděláme si tedy zkoušku. Dovolte, abych vás vyzval k hlasování. Zahajuji hlasování. A Eh, Tam se zdali tedy chcete hlasovat, máte rádi hlasování ve Štrasburku? Tak a teď eh, to je otázka, ke které se vyjadřujeme. Končím hlasování. Já chápu. Já ten výsledek chápu, to sdělení je jednoznačné a velmi závažné. Já jsem se tedy zdržel. Tak, to jste si asi uvědomili. Dobře, a teď tedy budeme hlasovat. Takže nejprve návrh stanoviska, legislativní návrh eh, pro nové nařízení Evropský fond pro strategické investice a eh, zavedení technických eh, pobídek pro Evropské centrum pro poradenství paní Kylie. Dovolte, pane předsedo, aby eh, se zkontrolovalo, kolik je tady lidí z EPP, protože já nemám hlasovací kartu. Eh, takže eh, se omlouvám. Předseda, ano, zkontrolujeme to. Zatím tedy můžete říct, že jste proti či pro, ale budete muset mluvit na hlas můžete nás informovat, pokud se bude hlasovat elektronicky. A teď tedy už můžeme postupovat. Pozměňovací návrh 114 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 1, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 1, 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, eh, pro, eh, schváleno. 1, 3, 1 pro, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Dobře, končím hlasování. Zamítnuto. Vy jste pro, paní kolegyně, a paní Kudřická je proti. Takže bohužel je to zamítnuto. Pane Bože, možná, že bychom měli udělat malou přestávku, aby byste si zaběhli pro vaše hlasovací karty. Dobře, eh, chápu to tak, že to je schváleno, protože vy jste také pro. Dobře takže dva navíc jsou ještě pro a jeden eh, je proti. Takže jak vidíte, bude to velice komplikované, budete muset být velmi, velmi trpěliví, já jsem trpělivý. Jedna, tři, dva, pro, proti. Ještě jednou. Ještě jednou zkontrolujeme hlasování. Jedna, tři, dva. Končím hlasování schváleno. Tentokrát schváleno. Sedmnáctka pro, proti, zdržel se, schváleno. Osmnáct pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedna tři čtyři pro a k tomu jedna čtyři jedna. Není to na stejné stránce. Jedna tři čtyři a jedna čtyři jedna Není to na stejném místě, ale budeme o tom hlasovat en bloc. Pro, proti, Zdrželo se, zamítnuto. 19 pro, proti, Zdrželo se, schváleno. 1, 3, 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1, 4, 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno 138 pro. Zkontrolujeme kompromis 2 elektronicky, takže prosím. Ještě jednou tedy ručně, kompromis 2 ručně kontrolujeme, končím hlasování, uvidíme ten výsledek, schváleno. Dobře. 138 pro, proti, zdržel se, prosím, zdvihejte ty ruce, vím, že jste unavení, páč je to první den, 1, 3, 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 3, 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1, 14 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. 1.4.0. 1.4.0. Končím hlasování. ještě jeden hlas proti navíc, takže je to 28 k 28. Je to tedy zamítnuto. takže je to zamítnuto. 1.4.0 je zamítnuta. 1.4.2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se schváleno. 1.5.3, část 2 1, 5, 3, část 2 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Je to 1, 5, 3, část 2. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 1, 5, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 1, 5, 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, bude to lepší u kompromisu. Takže kompromis 4 elektronickou cestou, končím hlasování. Návrh je schválen. 159. Pro proti, zdržel se, zamítnuto. 1,60 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 1,61 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 161. Kontrolujeme, od, zahajuji hlasování. Omlouvám se, zahajujeme hlasování, 161, končím hlasování. Není tady většina, protože jeden hlas je proti bez karty, takže návrh je zamítnut. 162 pro, proti, držel se, zamítnuto, 163 pro, proti, držel se, zamítnuto, 25 pro, proti, zdržel se, schváleno, 164 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Kompromis 6 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Sedmička pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 8 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 9 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 165 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 2, e, pardon, 1 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, 1, pro, e, ne, omlouvám se, říká předseda. Končím hlasování. Tentokrát schváleno. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 185 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 184 pro, proti, zdržel se, schváleno 186 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 188 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 189 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 189, 189 elektronické hlasování, končím hlasování. Návrh je zamítnut. 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 193 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 193. Končím hlasování. Návrh je zamítnut jeden hlas navíc ještě je proti. 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5 pro, opravuje tady to 4 bylo zamítnuto, kompromis 2 byl schválen, takže se omlouvám, říká předseda 6 pro, proti, držel se, zamítnuto. Dva pozměňovací návrhy 1, 9, 7 a 8 společně pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1, 9, 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 201 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 202 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 203 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 203. Končím hlasování. Zamítnuto. Favor. 204 pro, proti, zdrželi se, tak to si také ověříme. 203. Pan předseda se omlouvá 204. Opravujeme 204. A končím hlasování. Zamítnuto. 205. Kdo je pro? Proti? Tak to je ta stejná většina. Zamítnuto. Ano, tak dobrá, dobrá, ověříme 205. 205. Končím hlasování. Zamítnuto. 37 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 38 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 40. Kdo pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 41. Kdo pro? proti, zdrželi se, přijato 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47. druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to si také ještě ověříme. Takže 46. druhá část. 46. druhá část. Tímto končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Čtrnáctka, kompromisní návrh pro, proti, zdrželi se přijato. 56. druhá část. 56. druhá část. Kde pro? Proti. Tak to si ověříme. 56. druhá část. Končím hlasování. Přijato. 56. Druhá, čtvrtá část. To stejné, to stejné, ale část 4. Kdo pro? Proti? Přijato. Ale radši se to ověříme. Končím hlasování. Přijato. Čtyřka, čtyřka druhá část, čtyřka druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Tak to si také ověříme. Takže čtyřka, druhá část. Končím hlasování. Přijato. 63, druhá část. kde pro? Proti? Mm, mm. My se samozřejmě na vás stále díváme, ale máte pořád eh, ruku nahoře. Takže, takže 63, 63, druhá část. Druhá část. Končím hlasování. zamítnu to. Tentokrát zamítnuto. Takže 63, 63 třetí část. Kdo je pro? Proti? Tak to si zase ověříme. 63 třetí část. Třetí část. Končím hlasování. Přijeto. A vy už máte kartu? Dobré. Takže 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 65 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato 76, pro, proti, 76, 76, ověříme si to, 76, končím hlasování, Zamítnu to. Zamítnu to. 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, tak si to ověříme. Kompromisní návrh číslo 18, to si ověříme, máme tady 18, ověříme si ji a končím hlasování. Přijato. 91 pro. Proti. Zdrželi se, tak to si ověříme. Takže 91. Končím hlasování. Přijato. 90 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 93 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 97 pro proti. Tak 97 si ještě ověříme. Takže ověříme 97. A to končím hlasování. Zamítnuto 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromisní návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 113 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato a elektronické hlasování o konečném, o konečném textu, takže jmenovité hlasování, jmenovité hlasování pro celou tuto legislativní zprávu, toto stanovisko. Takže tímto končím hlasování. Přijato. Gratuluji paní madam Kylie. A hned přicházíme k dalšímu bodu a opět jde o EFSI a jeho aplikaci, implementaci. Marion Jean Marinescu je náš zpravodaj. Takže jednička pro, proti, zdrželi se přijato, kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato 11 pro, proti, zdrželi se přijato 13 pro, proti, zdrželi se přijato 3 pro, proti, přijato 4 pro, proti, zdrželi se přijato 5 pro, proti, zdrželi se přijato 35, kde pro, proti, tak to si ještě ověříme. 35. Tu si ještě ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnutel 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, pr, takže 22 druhá část, jenom ta druhá část, kde pro, kde proti, zdrželi se, tak to si ještě uvěříme. Takže končím hlasování. Zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se přijato, 61 pro, proti, zdrželi se přijato, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, tak to si ještě ověříme, 64, takže, ne, 64 pro, proti, tak končím hlasování, zamítnuto 65 pro, proti, tak to si také ještě ověříme, tady malé rozdíly, takže 65 a končím hlasování. Zamítnuto 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 68 pro, proti, Hmm, tak to si ještě uvěříme 68. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka pro. Proti. Zdrželi se přijato. Desítka pro. Proti. Zdrželi se přijato. 77 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 78 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 79 pro. Proti. Přijato. Jedenáctka pro. Proti. Zdrželi se přijato. 87 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti. Tak to si ověříme, 94 ověřujeme. 94 hlasujeme, končím hlasování. Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 3 pro, proti, tak to si ověříme, 113 ověřujeme, 113 hlasujeme, končím hlasování. Jedna, jedna, tři, končím hlasování, zamítnuto. 1.1.4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď hlasujeme elektronicky, jmenovitě závěrečné hlasování. Máte slovo, můžete hlasovat, takže hlasujte, prosím. Děkuji mnohokrát, končím hlasování. A takže gratuluji. Gratuluji zpravodaji, takže konec k bodu čtyři. Máte něco ještě do bodu další? Ne, nic? Takže konec, konec jednání. No.